mým legislativním postupem. Tyto právní akty budou zveřejněny v zápisu z této schůze. A dříve než zahájíme naše práce na pořadu jednání, máme tady eh, žádost, která se týká pořadu jednání a slovo má pan poslanec Klecos. Děkuji, vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát. Milé kolegyně, milí kolegové, pan předsedo. Mám tuto žádnost v Řecku 25. první si řecký národ zvolil novou vládu, ať poskytovatelně řetěz i nadále vyvíjí nátlak a já bych tady chtěl apelovat, apelovat na všechny aby nám byli nápomocní a vyvíjeli nátlak v tom smyslu, aby již nedocházelo k dušení řeckého národa, aby řecký národ byl svobodný a mohl rozhodovat o svém osudu. To, to je můj apel. Děkuji panu Klecosovi. A jsme u pracovního plánu. Ještě uh, technická poznámka? Prosím. Děkuji. Jde o otevřený dopis, ve kterém jde o alarm, o varování, které se týká rasistických útoků. A pan Bonano byl autorem tohoto dopisu. Chci to zde ještě nadnést. Jedná se o prohlášení ve kterém se říká, že Rumuni vraždí a tak dále. To je skutečně závažná závěř, záležitost, že evropský poslanec na veřejnosti činí takováto prohlášení. A já si ale myslím, že pokud tady nedojde k sankcím za toto jednání, tak dojde k nebezpečnému precedentu a bude to ostudou demokratické instituce EU, tedy našeho parlamentu. Jasné, abychom měli jasný post- důležité, abychom měli jasný postoj k tomuto tématu a takovéto xenofobní a rasistické prohlášení poslance mus, pana Bonána musí mít za následek sankce. Předseda přerušuje. prosím, kolego. Technická. Technická uznátka. Ani jedna z předchozích vystoupení nebylo eh, technickou poznámkou. Já si myslím, že byste měli jasně rozlišovat a když někdo chce vystoupit s eh, proslovem, tak eh, ať to řekne dopředu jasně. Já. Jeho äußerung. Ano. Vaše vyjádření také nebylo technickou poznámkou. Paní kolegyně, paní kolegyně Tapardel. Vyjádření poslanců, ke kterým došlo mimo tento plenární sál. A vy jste právě hovořila o takovémto prohlášení, které tedy se neodhrálo zde, ale během interview v Itálii. Takováto prohlášení já nemohu stíhat. Mezním ne to. Pro pan eh, poslanec Bonano, pro vše, co učiní zde v tomto parlamentu, já odpovídám, to je logické. A parlamentu, myslím zítra, sdělím, eh, co jsem tedy, co hodlám učinit proti kolegovi Bonánovi za to, co tedy on prohlásil a učinil zde v parlamentu. Eh, u jiných případů xenofobních, rasistických prohlášení poslanců musím počítat s tím, že začne jednat eh, justice těch zemí, ve kterých došlo k takovémuto prohlášení. Já sám mimo parlament nemám žádnou jinou možnost sankce.